Vážené kolegyně a kolegové, přistoupíme k hlasování. Jako první budeme hlasovat o zprávě pana Speronyho, který si přeje promluvit, eh, pokud jsem tomu rozuměla správně. Ne? Apparently not. Zdá se, že ne. Me? Therefore I will put the report proto tedy budeme hlasovat, pane Golniši? Madame, Madame, vous le savez... Paní předsedající, víte, vy jste eh, Eh, sama o tom slyšela, mm, eh, nebo měla se s něco společného, vás se týkalo určitá otázka ze soudního dvora. Eh, jedná se tedy o finanční záležitost ohledně pana Broka a také o svobodu projevu u poslance, který náleží k menšině. Jedná se o rovnost. Je třeba, aby byla ctěná tato zásada rovnosti. Bohužel se celá situace ve výboru pro právní záležitosti vyvinula nesprávným směrem a já doufám, že správnost bude opětovně nastolena. Předsedající, nyní budeme hlasovat o zprávě od pana Speronyho. Pane Sperony, dobře, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Četl jsem, že máme začít v 12.25 hlasovat, tak jsem se dostal na tuto hodinu. Jenom jsem chtěl upřesnit jedno číslo z nějaké nedorozumění eh, v odůvodnění zprávy zaznělo číslo 2900 eh, eur, správný, správné číslo 2356,41. To je vše. Thank you for that clarification. Děkuji vám za toto vyjasnění. Někdy tedy přistoupíme k hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? jasně přijata. Děkuji vám, pane Sperony. Přejdeme k hlasování o zprávě paní Šaldemoze o obecné bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. Zpráva je jasně přijata. Blahopřeji paní zpravodajce. Dalším bodem je hlasování o zprávě eh, paní Rivázy o zvládání chřipky typu H1N1. Hlasujeme, kdo je pro. Proti zdrželi se jasně přijata. Blahopřeji paní zpravodajce. Dalším bodem je zpráva paní Ayala Sender o jmenování člena Evropského účetního dvora, pana Haralda Wögerbauera budeme hlasovat elektronicky, neuvidíte své hlasování, bude tam modré světýlko, je to tajné hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. a zpráva je přijata, jmenování je tedy přijato a já děkuji paní zpravodajce. Následujícím bodem je zpráva Eh, pana Rivelliniho, generální komise pro rybolov ve středozemním moři. Budeme hlasovat tedy o návrhu nařízení. Je to 39 pozměňovací návrhů od výboru pro rybolov. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty? Budeme hlasovat pozměňovací návrhu 41, nejdříve o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijata. Druhá část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Je přijata i druhá část. Pozměňovací návrh 48, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 49, kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 50, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 51, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 52, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 47, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 12, e, omlouvám se. Budeme hlasovat o návrhu, e, le, ne, něco mi vypadlo. Je, no, hlasujeme tedy o návrhu výboru, říká paní předsedající pro, proti. Zdrželi se je přijat. A nyní návrh legislativního usnesení jmenovité hlasování, které nyní zahajuji. Všichni tedy hlasovali. Uzavírám hlasování. A je to přijato. Já blahopřeji panu zpravodaji. Přecházíme k hlasování o zprávě paní Podimata. Inovativní financování na globální a evropské úrovni. Je tu žádost o slovo ze strany pana Gozese, než budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo jedna, Je to tak? Paní předsedající, děkuji. V této zprávě paní Podimata, která se zabývá celou řadou důležitých otázek pro financování, inovační financování, je mi líto, že došlo k určitému zmatení a žádám za eh, naši politickou skupinu, aby, byla, aby byl stažen alternativní návrh, eh, který se týká vypracování eh, toho společného systému a je mi líto také, že došlo k opozici v otázce finanční daně nebo daně z finančních operací, že to jsou dva pozměňovací návrhy, které se velice blíží sobě navzájem. A je mi líto, že parlament eh, nedokázal masivně ukázat podporu této eh, dani za rozumných podmínek pro konkurenceschopnost Evropy. Děkuji. Děkuji vám. Pane Šulci, přejete si slovo. Eh. Děkuji vám, paní předsedající. paní předsedkyně. Já mohu kolegovi Kosus říci, že eh, stáhneme tento návrh alternativního rozhodnutí. Doporučil jsem to své skupině z jednoduchého důvodu. Následující pozměňovací návrh, kde 120 kolegyň a kolegů se připojilo napříč frakcemi svým popise, podpisem, ukazují, že u daně z finančních transakcí to není eh, socialistický nebo konzervativní nebo lidověcký nebo zelený návrh. Jde o to, že e, činíme institucionální návrh. Vysíláme institucionální signál, že tento parlament přes hranice jednotlivých politických skupin si přeje, aby soukromohospodářský sektor se podílel na řešení dopadů krize. To není nic socialistického nebo lidoveckého, to je naše společná vůle a pokud to chceme společně institucionálně dnes vyjádřit, bude to velký úspěch pro Evropský parlament a proto náš návrh stahujeme. Děkuji. Včera zaznělo na plénu ještě další návrh za Evropskou lidovou stranu. Možná bychom mohli učinit takový kompromis, že jde i o ten podpůrný mechanismus. Včera se o tom diskutovalo v rámci rozpravy a ještě čekáme na odpověď, tak abychom uzavřeli kompromis, vyslali pozitivní signál dalším orgánům. Děkuji. Myslím, že nyní bychom měli přistoupit k hlasování, eh, protože je jasné, že tedy alternativní návrh SAD byl stažen, takže můžeme hlasovat, jak jsme předpokládali. Můžeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 2, a to jmenovitě. Pozměňovací návrh 2, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování ukončeno. A je přijat. Přejdeme k jednotlivým odstavcům. Odstavec 20, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste, končím hlasování. Je přijat. Odstavec 32. Po částech obojí jmenovitě, nejdříve k první části jmenovité hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Je přijata první část. Druhá část 32. opět jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Opět přijata. Odstavec 36. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Ostavec 39, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Ostavec 40, kdo je pro, proti, zdrželi se. Bylo to velmi podobné, takže hlasujeme elektronicky pro kontrolu. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijat. Odstavec 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Raději bych to zkontrolovala opět elektronicky, prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. a je zamítnut. Odstavec 65. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je přijat nyní e, návrh e, usnesení, opět jmenovité hlasování, Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A je e, přijat. Takže blahopřeji zpravodaj, zpravodajce. The next item is... Další je zpráva paní Estrela o snížení nerovnosti v oblasti zdraví a paní Auken se k tomu chce zřejmě vyjádřit. Ano, já se obracím především na Dán, nejde o dánský překlad. Neboť v Dánsku českém překladu je slovo equitable nesprávně přeloženo, protože dánsky se tady hovoří o tom, že to je podobné či stejné a proto slovo musí být přeloženo správně. Nevím, zdali švédové mají stejný problém. Musíme tady mít správný překlad v dánské verzi. Děkuji, paní Auken. A nyní budeme hlasovat odstavec 4 po dvou částech, takže nyní hlasujeme o první části jmenovitě. Takže první část nebude hlasována elektronicky, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A druhá část elektronicky a nyní zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali jste, nyní je ukončeno hlasování. Schváleno. Odstavec 5 na dvě části. Údajně jsou tam tři části a nyní hlasujeme elektronicky o první části. takže já tady nemám správný popis, takže první část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se schváleno. Druhá část nyní jmenovitě elektronicky, nyní zahajuje elektronické hlasování. Hlasovali jste, nyní je hlasování ukončeno. Schváleno. Třetí část, elektronicky zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Šestka na dvě části. Elektronické hlasování. Zahajujeme elektronické hlasování v první části. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Tady není elektronické hlasování, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 7, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 8, na dvě části, elektronické hlasování. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A druhá část elektronicky. Nyní zahajujeme hlasování. Hlasování ukončeno. Schváleno. Odstavec 9. Elektronické hlasování. zahajuje hlasování. Končím hlasování schváleno. Odstavec 22 na dvě části. Kdo je pro první část, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. E, odstavec 24, elektronické hlasování, zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 20 Pět na dvě části elektronicky. Nyní zahajujeme hlasování o první části. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování o druhé části. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Odstavec 28, elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 29. Hlasování po částech elektronicky, takže zahajeme hlasování o první části elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část elektronické hlasování. Končím hlasování o druhé části 29. Zamítnuto odstavec 36, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 37 eh, na dvě části, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Dobrá, tak eh, zkontrolujeme první část 37, takže zkontrolujeme tuto část elektronicky. Nyní končím hlasování o první části 37 a je to skutečně schváleno. 53 na dvě části elektronicky. První část, eh, o té se nehlasuje elektronicky, takže prosím, kdo je pro, proti, zdrželi se. To bylo těsné, takže to raději prověříme. Prověříme první část 53. Eh, nyní končím hlasování. Schváleno. Druhá část je jmenovitá elektronicky, takže budeme hlasovat elektronicky o druhé části 53. 3. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 56. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 57, 57 oddělené hlasování, kdo je pro první část, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část elektronicky, nyní zahajuji elektronické hlasování o druhé části. Hlasování je ukončeno. A toto je schváleno. 64, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 77 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. 77 elektronicky, nyní zahajuji elektronické hlasování. Končím elektronické hlasování. Schváleno uh, úvodní ustanovení D elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. G elektronicky zahajuji hlasování o úvodním ustanovení G. Končím hlasování. Schváleno. Úvodní ustanovení H. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Úvodní ustanovení I. Elektronicky hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Úvodní ustanovení O. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Schváleno úvodní ustanovení AA na dvě části. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Úvodní ustanovení AD elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno. A nyní návrh na usnesení, o tom budeme nyní hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Blahopřeji zpravodajce a není zpráva paní Žoly spolupráce s rozvojovými zeměmi na podpoře řádné zprávy v daňové oblasti. Je to návrh usnesení a tady máme odstavec 10 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 12, kdo je pro, proti, zdrželi se. To bylo těsné, raději to prověříme, hlasujeme elektronicky odstavci 12. Hlasování je ukončeno. Schváleno. pošleme vám tam technika odstavec 15, oddělené hlasování první část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se. Raději to prověříme, prověříme druhou část patnáctky. E, skončím hlasování. A je to schváleno. Odstavec 19, kdo je pro? proti, zdrželi se, to bylo těsné, raději prověříme, odstavec 19, zahajuji hlasování, končím hlasování. A nyní je to schváleno. Odstavec 20 na dvě části. Hlasujeme o první části, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 30 oddělené části, tedy hlasujeme o první části pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 33, také na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že raději prověříme druhou část 33. Končím hlasování. A toto je také schváleno. Pozdějovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Eh, prověříme to, ano, takže prověříme, zkontrolujeme pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Nyní odstavec 39 na tři části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se raději, zkontrolujeme druhou část 39. Všichni hlasovali, hlasování ukončeno, zamítnuto. Třetí část 39. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Odstave 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se, raději zkontrolujeme sebe 61. Zahajuji elektronické hlasování, končím hlasování. Schváleno. Odstavec 66 na dvě části. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. Druhá část pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto odstavec 68 na dvě části, kdo je pro, proti, zdrželi se, to byla první část, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Úvodní ustanovení G, kdo je pro, proti, zdrželi se, to bylo těsné, raději prověříme ještě úvodní ustanovení G. Vy jste nyní hlasovali, končím hlasování. A toto je nyní schváleno. Úvodní ustanovení H. Je to původní text a proto to bylo schváleno. Není to pozměňovací návrh, jedná se o původní text. Úvodní ustanovení H. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? to nebylo jasné. Nyní prověříme úvodní ustanovení H elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Promiňte, zamítnuto, omlouvá se paní předsedkyně. Takže vidím, že jste opravdu bdělí. Návrh na usnesení v pozměněné podobě, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. We now come to the vote on the... Budeme hlasovat o zprávě pana Papastamkose o zemědělství a mezinárodním obchodu. Odstavec 3. Po dvou částech. Nejdříve první část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijata. Odstavec 7, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Odstavec 10, nejdříve o první části, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijata. O druhé části, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijata. Odstavec 12, ve třech částech. Nejdříve k první části, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijata. Pokud si přijete, zkontrolujeme to. Kontrolujeme druhou část. Neviděla jsem jasně ruce. Kontrolujeme tedy druhou část elektronicky. Končím hlasování a je přijata. Třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se. To nebylo jasné, prosím, zkontrolujeme to elektronicky, kontrolujeme třetí část. Končím hlasování o třetí části. Je zamítnuta. Ostavec 11. 13 opravuje se předsedající ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se. Přijata druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. Ostavec 14. Také dvě části. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se. Přijata. Pro druhou část. Proti. Zdrželi se. Přijata. Zkontrolujeme druhou část odstavce 14. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali jsme, končím hlasování. A je přijata. Odstavec 16, také ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se, přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijata. Ostavec 21 ve dvou částech, kdo je pro. První část proti, zdrželi se přijata. Pro druhou část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijata. Ostavec 22, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Ostavec 24 ve dvou částech, kdo je pro první část, kdo je proti, zdrželi se přijata. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijata. Ostavec 28. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Odstavec 30 ve třech částech. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se přijata. Kdo je pro druhou část? Proti. Zdrželi se přijata. Pro třetí část? Proti. Zdrželi se přijata. Odstavec 33 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti zdrželi se, přijata. Kdo je pro druhou část? Proti, zdrželi se, přijata. Ostavec 34 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti, zdrželi se, přijata. Pro druhou část? Proti, zdrželi se, přijata. Ostavec 38. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Ostavec 39. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Odstavec 40. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Odstavec 42. Ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se. Přijata. Kdo je pro druhou část? Proti. Zdrželi se. Přijata. Odstavec 43. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Je zamítnut. Ostavil 45 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se přijata. Kdo je pro druhou část? Proti. Zdrželi se přijata. Ostavec 47 v sedmi částech. Doufám, že to někdo dokáže spočítat. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se přijata. Pro druhou část? Proti? Zdrželi se přijata. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijata. Čtvrtá část. Pro? Proti? Zdrželi se přijata. Pátá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijata zkontrolujeme pátou část odstavce 47. Nyní končím hlasování a je přijata. Nyní k šesté části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je to velmi podobné. Budeme kontrolovat elektronicky šestou část ostavce 47. Končím hlasování. Je přijata. Sedmá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. E, přijata. Ostavec 48. Dvě části. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se přijata. Pro druhou část proti, zdrželi se přijata. Odstavec 49, dvě části. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se přijata. Pro druhou část? Proti. Zdrželi se. Raději to zkontrolujeme. Kontrolujeme druhou část odstavce 49 elektronicky. Všichni hlasovali. Končím hlasování. je zamítnuta. Odstavec 51 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se přijata. Pro druhou část. Proti. Zdrželi se přijata. Ostavec 52 ve třech částech. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijata. Kdo je pro třetí část? Proti. Zdrželi se. Přijata. Ostavec 53. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Ostavec 54. 53 budeme kontrolovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijata. Ostavec 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to raději elektronicky. Kontrolujeme ostavec 54 elektronicky. Končím hlasování. Je přijat. Ostavec 55, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 56, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 57, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 58 ve dvou částech, kdo je pro první část, proti, zdrželi se přijata. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijata. Ostavec 59, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Ostavec 61, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Úvodní ustanovení R, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení jako takovém. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dalším bodem je zpráva eh, pana Hoislinga o deficitu bílkovinových plodin v Evropské unii. Pan Hoisling, náš zpravodaj, si přeje slovo. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Ve zprávě jde o 80% bílkovinný deficit v EU. Ten je třeba odstranit tím, že budeme podporovat evropské bílkovinné plodiny. Nejde o to debatovat o nějaké nulové toleranci. Také ve zprávě nejde o to, aby se usnadnil dovoz geneticky modifikované soji. Proto chci, abyste byli proti bodu 3 a 9 protože ty by charakter zprávy naprosto změnily. Pokud budou tyto dva body schváleny, tak bohužel musím své jméno z této zprávy potom stáhnout. Děkuji. Budeme tedy hlasovat. Nejdříve o zavci 2. Je to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat odstavec 3 jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Ostavec 5, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Ostavec 7. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Odstavec 9. Opět jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat. Odstavec 10 ve dvou částech. Nejdříve první části jmenovité hlasování. Končím hlasování. Je přijata. Nyní druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Odstavec 11, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat 14, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Odstavec 15 je ve třech částech. Všechny mají jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování k první části. Končím hlasování. Je přijata druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata třetí část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Ostavec 16, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Citace 8, kdo pro? Osmičku. Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme to. Elektronicky prosím zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to jasně přidáno, eh, přijato. Oddělené hlasování první části o C. Kdo proti? Zdrželi se přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijata. Úvodní ustanovení E. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. Úvodní ustanovení H ve dvou částech, kdo je pro první část, proti, zdrželi se. Přijatá druhá část pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky, kontrolujeme elektronicky druhou část úvodního ustanovení H. Končím hlasování. Přijata. I, kdo je pro, proti, opět, eh, kdo je pro I, kdo je proti, zdrželi se přijato. K, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijato. Úvodní ustanovení P, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Q má dvě části. Kdo je pro? První část. Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijata. T má dvě části. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se přijata. Pro druhou část? Proti? Zdrželi se přijata. X Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Z. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Úvodní ustanovení a jedna jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. A je e, přijato tak. Nyní návrh usnesení, kdo je pro, proti, zdrželi se a je přijato. Zpravodaj si přeje slovo protože hlasování dopadlo tak, že pozměnilo zprávu. Žádám o to, aby bylo jmé jméno eh, vypuštěno z této zprávy. Tímto zprávu vracím. Thank you. Your request. Děkuji, vaše žádost byla zaznamenána. Další zpráva je zprávy paní Nadelčeva o rovnosti žen a mužů. Odstavec 20, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 21 na dvě části. Kdo je pro první část, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se schváleno. 23 na dvě části, první část pro, druhá, eh, pro, proti, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 27 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 28. Kdo je pro? Chcete prověřit druhou část 27? Zahajuji elektronické hlasování o druhé část 27. Končím hlasování. <clears throat> Je to skutečně schváleno. 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Odstavec 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se já bych to chtěla zkontrolovat. Hlasujeme nyní o 31 jmenovitě. Končím hlasování. Schváleno. Odstave 34 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se prověříme druhou část 34. Takže hlasujeme. Elektronicky končím hlasování. Schváleno. Odstavec 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 48 na dvě části. První část pro, proti zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 52 na tři části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ano, zkontrolujeme druhou část odstavce 52. Nyní končím hlasování. Je to schváleno. Nyní třetí část 52, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 53, také na tři části, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se. Bylo to těsné, raději zkontrolujeme druhou část, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, bylo to opět těsné, raději zkontrolujeme druhou část 55. -ky. Končím hlasování. Je to schváleno, 58 na tři části, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 60 na tři části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Raději prověříme druhou část šedesátky. Končím hlasování. je to schváleno. Třetí část 60, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 61 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Raději prověříme druhou část 61. Končím hlasováním. Schváleno. 65 pro, proti, zdrželi se schváleno. 66 Mády máme ústní pozňovací návrh pana Silvestreho. Grazie, prezident. Děkuji vám, paní předsedající. Konstanci 66 po eh, místě, kde eh, trváme na tom, aby ženy měly právo na eh, svá vlastní eh, reprodukční práva a přístup k antikoncepci a potratu. Chci dodat po slovu potratu následující text. Uznává i právo na život nenarozeného dítěte a vybízím komise členské státy, aby Eh, byly zde patřičné eh, asistenční politiky, sociální politiky, které budou pomáhat ženám v takových případech, kdy jsou postaveny před volbu zda potratit či nikoli. Tento pozměňovací návrh má eh, záměr pomáhat ženám, které jsou ve stavu těhotenství, aby bylo jasné, že potrat není ani nástroj ke kontrole početí, ani antikoncepce. Děkuji. Jsou námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Jasně vidím, že tyto námitky existují, takže tento pozměňovací návrh nebude přijat. Nyní se vracíme k eh, odstavci 66, tak jak je, na tři části. První část pro, proti, zdrželi se. Prověříme první část, takže hlasujeme, končím hlasování o první části 66 a je to schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme druhou část. Hlasovali jste všichni nyní o druhé části, hlasování je ukončeno. Schváleno. A třetí část, kdo je pro třetí část, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Já to nechám prověřit, takže zkontrolujeme nyní třetí část. Hlasovali jste všichni o třetí části, končím hlasování. A je to schváleno. 76 kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Úvodní ustanovení U. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A nyní návrh usnesení jako takové. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Já bych to raději prověřila. Prověříme tedy konečné hlasování. Eh, nyní jste všichni hlasovali, končím hlasování. A je to schváleno. Poslední zpráva je zpráva paní Plam o chudobě žen a nyní budeme hlasovat o odstavci 8 na dvě části, kdo je pro první část, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno, 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, raději to prověříme, prověříme odstavec 15 elektronicky, končím hlasování. Je to zamítnuto. 16 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Raději to prověříme, prověříme druhou část šestnáctky. Hlasování je nyní ukončeno. Schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se schváleno 23 pro, proti, zdrželi se schváleno 34 pro, proti, zdrželi se, prověříme 34. Končím hlasování o 34 je to jasně zamítnuté. 38 od, oddělené hlasování na čtyři části. První část pro, proti, zdrželi se druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Prověříme druhou část 38. Nyní zahajuji hlasování, končím hlasování. schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se schváleno. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se schváleno. odstave 43 na tři části. První část, je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se Prověříme 43 třetí část. Končím hlasování. Je to schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se schváleno. 45 na tři části, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Odstavec 48, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se schváleno. 50 na dvě části. Kdo je pro první část? Paní předsedkyně se přeřekla a okamžitě přešla ke druhé části. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, já jsem unavená, vy zajisté také. Takže odstavec 51. část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se Schváleno. 56 pro. 56 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 58 pro. Zdrželi se. Zamítnuto. 59 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 60 pro. Proti zdrželi se zamítnuto 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 77 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část odpadá 84 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 86 pro, proti, zdrželi se zamítnuto úvodní ustanovení E, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto úvodní ustanovení N pro, proti, zdrželi se zamítnuto a nyní návrh na usnesení celkově, kdo je pro, proti, e, zdrželi se schváleno. And we now come to the explanations. A bude následovat vysvětlení hlasování. I'm oh. Angelis on the report. zprávě eh,